eh, zasedání pokračuje, zápis včerejšího zasedání je k dispozici, máte k tomu poznámky? Zdá se, že nikoliv, takže zápis je tímto schválen. Z frakce EFD jsem obdržel eh, návrhy o eh, zařazení